Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Za chvíli začneme. Předpokládám, že ostatní dorazí záhy. Za prvé přijetí pozadu jednání. Paní Šaldemouze. Thank you very much. Děkuji. Já mám žádost týkající se dnešního hlasování o uzavření dohody o vystoupení Spojeného království z EU. Já myslím, že je problematické, že o tom budeme hlasovat během volební kampaně ve, Spojených král, ve Spojeném království. Nevíme, jak tam ty volby dopadnou, takže jsem chtěla požádat, abychom to buď to stáhli z pořadu jednání, nebo s tím něco udělali, protože to považuji za problematické doufám, že se nám to podaří vyřešit takovým způsobem, abychom takto nezasahovali do voleb ve Spojeném království. Ano, děkuji. To bylo zmíněno, že by se to hlasování mohlo odložit a že by se stanovisko přijelo až po volbách. Ale problém je ten, že jakmile budeme znát výsledek, tak AFKO začne pracovat a musí mít připravena stanoviska. A v tu chvíli my už nebudeme mít čas si zorganizovat hlasování a dohodnout stanovisko. Dal by se najít kompromis a to, že bychom hlasovali neveřejně a že na výsledek by bylo embargo do vyhlášení výsledku voleb Spojeného království. To bylo tedy jedno možné řešení, o kterém jsme se bavili a politické skupiny s tím souhlasí. Tak to by se to dalo vyřešit. Nicméně ráda bych si vyslechla i další stanoviska k tomuto. Takže dnes se určitě nebude hlasovat veřejně, přesně z těch důvodů, které jste zmínila ale mohli bychom to odhlasovat, výsledek nechat tajný a pokud AVKO potom bude potřebovat stanovisko, tak ho bude mít k dispozici. Tak to by se to dalo vyřešit kompromisem. Nevím, jestli EPP nebo Renew a nebo Zelení ID, EKR k tomu něco mají. Vidím, že paní Živo kýve. Pan Kolaja, prosím. Děkuji. Pořád jsem ráno ještě zmatený. Já se chci zeptat, jaký problém bude s tím, když se to odsune. To by asi bylo transparentnější, než eh, když tady budeme mít eh, tajné hlasování. No pokud tomu rozumím tak, dobře, tak další schůze bude v lednu. AVKO bude potřebovat okamžitě po volbách přijmout svou zprávu a my bychom se neměli čas, v podstatě museli bychom mít další schůzi v podstatě ve chvíli, kdy se AVKO rozhodne, že eh, s tím bude pokračovat. Budeme záviset na programu AVKO a nemůžeme čekat do konce ledna nebo do poloviny ledna, abychom měli připravené stanovisko, pokud oni chtějí postupovat rychleji. Pokud tomu rozumím, tak tady jsou tyto organizační problémy. Nevím, ale je to všechno k diskusi. Máte ještě nějaká stanoviska k tomu někdo? Paní Šaldemoze? Nemám plně návrh, ale já bych taky radši, aby se to odložilo. Nicméně, pokud to není možné, tak druhá nejlepší možnost je právě to tajné hlasování. Hlasování v neveřejném zasedání, tak. Protože je velice důležité, aby AMKO vydalo stanovisko, IMKO vydalo stanovisko AVKU. Ale v každém případě, pokud to není odložitelné, tak to udělejme takhle. Ano, vždycky je možné svolat schůzi výboru jenom pro to hlasování, pokud to bude potřeba, ve chvíli, kdy nám řeknou, že to stanovisko bude nutné pro AVKO. Takže technicky to možné určitě je, akorát to není úplně praktické nebo žádoucí řešení. Nicméně je na vás, abyste se rozhodli. Máme čas na pořadu jednání. Možná bychom si mohli vyslechnout EPP, Renew a EKR a další. Nejprve paní Kapiny a pak paní Žová. Eu cred că propunerea eh, doamnei președinte este... Děkuji mnohokrát. No, já bych chtěla podpořit to, co říkala paní předsedkyně, protože je to dobrý kompromis. Nezapomínejme na to, že k obsahu nejsme gesční výbor, že pouze stanovujeme nebo předkládáme stanovisko. Takže, jak říkala paní předsedkyně, velice správně musíme se držet pořadu jednání a harmonogramu výboru AFKO. Je to stanovisko a neměli bychom tady podkopat práci jiného výboru. My jsme konec konců jenom výbor, který vydává stanovisko a nemůžeme tedy blokovat práci AFKA. Myslím si, že dobrý výsledek je, že bychom si udělali v neveřejném zasedání hlasování, že toto je opravdu správné řešení a je to demokratické, protože nechceme, abychom my zpomalovali práci někoho jiného. Já si opravdu myslím, že takovýmto způsobem se ten problém vyřešit dá. Je to problém, který vychází prostě z toho, že AFKO se stanovil pořád jednání už před dlouhou dobou a Existují různé postoje ke Spojenému království. V mezičase se pořád mění ty termíny pro dokončení dohody se Spojeným a královstvím 31.12. teď termín, teď ty volby, takže prostě si myslím, že je potřeba respektovat Afko a už dneska to odhlasovat. Nemusí to být tajné hlasování, prostě jenom v neveřejném zasedání a e, ty výsledky by potom nebyly tedy zveřejněny do voleb. Děkuji. Dobrý den. A děkuji za slovo. Já taky souhlasím s vaším postojem. Obsahově nebude žádný problém s dnešním hlasováním. A formálně ano, tam by mohly být určité pochybnosti, ale beru v úvahu, že to máme na pořadu jednání, že už tak jako tak se to posunulo, tak by tady mohly vzniknout organizační problémy. Víte, že je vždycky těžké být usnášení schopný, takže prostě když už tady dneska jsme, tak si myslím, že je dobrý návrh to udělat v neveřejném zasedání. Takže souhlasím s paní předsedkyní. Děkuji. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, i já jako EKR schvaluji tento návrh, který mně připadá rozumný, takže bychom mohli postupovat tak, jak navrhujete vy. All right, thank you. Dobrá, děkuji. Tak pro tuto chvíli navrhuji, abychom to nechali otevřené, než se k tomu budou moci vyjádřit EPP a Renew. A rozhodneme se ty, jestli to hlasování odložíme nebo ne a jak budeme postupovat pokud s tím takto souhlasíte. Dobrá, děkuji. A tím už se můžeme dostat k dalšímu bodu na pořadu jednání. S tím, že pochopitelně musím ještě oznámit, že toto zasedání se bude, sled- bude vysílat na internetu. Máme také aplikaci e-meeting a také máme vydaný zpravodaj, který si prosím přečtěte. Pak šest, tady máme zápis ze schůze 6. listopadu, který si budeme muset odsouhlasit Zeptám se, jestli máte nějaké námitky, pokud mi je nezdělíte do konce této schůze, tak zápis bude považován za schválený. A potom tady máme probíhající vyjednávání. Možná už jsem to měl říct, když jsme probírali program. Ehm, prohodili bychom body 4 a 5. Nejprve si vyslechneme paní Grafiny a potom Benifej, pokud tedy budete s tím souhlasit. Takže tím pádem bychom přešli k bodu 5 na pořadu jednání, tedy vytváření programu pro spolupráci v oblasti celní. A hned dám slovo paní Grapiny, aby nám řekla, co se stalo včera na trialogu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych také poděkovala zástupcům komise, zástupcům rady a předsedající, předsedajícím a tohoto trialogu. Jako zpravodajka k celnímu programu chci říci, že včera proběhl první politický trialog a kromě toho jsme měli pět technických zasedání. Probíhalo to velice dobře, za což také děkuji radě a komisi. Dohodli jsme se na znění některých článků, které jsme měli k jednání. Stále ještě bude potřeba, aby diskuse pokračovaly a nemáme vyřešenou řadu horizontálních otázek. Co se týče obecného rozpočtu tohoto programu, tak o tom se zatím vyjednávat nedá. A to z toho důvodu, že nemáme k dispozici čísla a nemáme, komise nemá mandát a rada nemá mandát. Takže čísla nemáme. Teď, co se týče konkrétních cílů tohoto programu, tak si připomenout článek 3, odstavec 2, který vyjmenovává cíle tohoto programu. Postoj Evropského parlamentu byl možná trochu podrobnější. Po včerejším trialogu jsme se dohodli a děkujeme radě za stručné a výstižné vyjádření, které umožní držet se cílů, které ležely na srdci Evropskému parlamentu tohoto programu. Je to program, který je pro vnitřní trh velice důležitý. A je potřeba, aby tam bylo právě to znění, na kterém jsme se nakonec dohodli. Pak jsme probírali informační technologie, administrativní spolupráci. Jsou to také věci, se kterými rada souhlasila. Zvyšování kvalifikací školení, to je další věc, o které jsme se bavili a dohodli. Potom inovace a celní politiku. Co se týče vnějších odborníků, tak si říci, že na trialogu probíhala velice dlouhá diskuse. byl předložen návrh textu, který se týkal odborníků, které navrhuje komise a členské státy. A byla tam ta ustanovení, na základě kterých je možné přizývat odborníky eh, osobní kapacitě. A kromě toho do výběrových kritérií jsme dostali i genderovou vyváženost. Za to děkuji komise a radě. Zatím ta dohoda ještě není úplně konečná, budou eh, probíhat ještě další diskuse, ale v každém případě si myslíme, že tyto věci jsou uzavřené. Teď, co se týče hodnocení, tak chci připomenout, že my jsme navrhovali přeskum uprostřed období a na konci, maximálně po čtyřech letech. Tak jsme se tedy dohodli včera. My jsme původně chtěli tři roky. Komise a rada předložila poměrně solidní názory a chci poděkovat stínovým zpravodajům, kteří tam byli přítomni za podporu. Říkali prostě, že bude potřeba trochu více času na přípravu tohoto přeskumu. Byl to argument, který jsme přijali za předpokladu, že do toho budou zahrnuty také zprávy, které budou připravovány s relevantními informacemi ve správnou chvíli. Takže tím jsme uzavřeli tento bod a chci poděkovat oběma institucím za ochotu dohodnout se. Teď, co se týče Spojeného království, navrhovali jsme nové znění. A to z toho důvodu, že v původní verzi Brexit neměl mít dopad na rozpočet. Takže teď jsme předložili nový text, nový návrh. My máme pocit, že to znění je vyvážené. Neodkazuje se konkrétně k Brexitu, jenom zdůrazňujeme, že finanční prostředky, které má mít k dispozici tento program, nezahrnují konkrétní fondy, které by se týkaly něčeho jiného než daného programu. Jinými slovy tedy, to, co je v rozpočtu, musí být přímo relevantní pro tento program. Měli jsme pocit, že to je taková dohoda na půl cesty. A technický tým na ní bude muset ještě pracovat a bude ji muset doladit, ale jsem si jistá, že se dohodneme. Pak tam byla ještě další poměrně zásadní věc. Ten víceletý strategický program pro a, celní oblast. Tady se nám to trochu ucpalo, protože komise a rada nechtějí aktiv přenesené pravomoci. My ano. Chtěli jsme totiž, aby parlament byl do toho konkrétně zahrnut a byl o tom informován. Zatím jsme se v této oblasti neposunuli, ale čekají nás technická zasedání, která již máme naplánovaná. A příslušní odborníci potom technicky a právnicky vysvětlí, jestli můžeme použít aktiv přenesené pravomoci či nikoli každém případě posunuli jsme se hodně kupředu a budu se těšit na další práci, která snad dovede tuto agendu ke zdárnému konci. Zatím ještě nemáme stanovené datum dalšího trialogu, ale doufám, že to bude brzy. A teď ty technické věci myslím, že máme dořešené. Děkuji paní Grapini za tento eh, přehled prvního trialogu a Těšíme se na pokračování. Eh, druhý trialog, který tady eh, probíhal, byl k, se týkal eh, programu pro vnitřní trh v rámci NFF a já dám slovo panu Bonifej. Děkuji. Děkuji. 18. listopadu proběhl druhý trialog na radě a včera a v pondělí jsme měli další dva technické trialogy. V průběhu těchto jednání jsme udělali hodně kroků vpřed u tohoto textu. Obě strany k tomu přistupovaly konstruktivně, jak my, tak i rada. Jednací tým parlamentu i když se do toho zapojilo pět různých výborů, které mají exkluzivní kompetence ve specifických eh, bodech nařízení, vystupoval velmi jednotně a za to děkuji všem stínovým zpravodajům v tomto výboru i navrhovatelům stanovisek. Rozhodli jsme se, že se zaměříme v diskuzi na článek 3, pokud jde o cíle programu na technické úrovni. Rada byla velmi otevřená pod finským předsednictvím ohledně několika drobných bodů textu, který jsme předložili. Rada nás tlačila k tomu, abychom hlasovali, nebo tedy jednali také o článku 8, který se týkal zdrojů financování, ale my jsme nemohli, protože nemůžeme vytvořit zvláštní cíl, který by se týkal dohledu nad trhem dokud tam nebude zvláštní rozpočtová linka. Myslím, že můžeme říci, že tento cíl je v dosahu, i když víme, že budeme potřebovat ještě další jednání. Jak jsem opakovaně oznamoval, jak na trialogu, tak i na tomto výboru, v této chvíli je nutné pokračovat v jednání na základě indikací ze strany rady, pokud jde o čísla první polovině prosince. Finské předsednictví nás informovalo o víceletém finančním rámci, který zatím ještě schválen není. Jsou tam pouze určité obecné indikace ohledně kapitol, ale ne ohledně jednotlivých bodů. Parlament se tedy jednomyslně rozhodl, že teď pozastaví trialogy a zruší ten třetí, který by měl proběhnout 12. prosince. Protože dokud nebudeme mít jasnou představu o číslech, tak nebudeme moci ustoupit u důležitých bodů textu. Další jednání bude probíhat za chorvatského předsednictví, jakmile budeme mít další informace. Pokud jde o ten dohled nad trhem, tak tam jsme velmi tvrdí, ale zároveň také požadujeme zdvojnásobení fondů pro malé a střední podniky v porovnání s bývalým programem COSME. Také chceme zdůraznit ochranu především zranitelných spotřebitelů, pokud jde o dopady digitalizace, udržitelnou konzumaci a také je nutno mít přístup k té nouzové rezervě v případě krizí, které zasáhnou, eh, zasáhnou potravinový řetězec. Děkuji a budeme vám dále k dispozici. Um, item agenda the, uh, other... Od 6 na pořadu jednání je zpráva, která se týká eh, celního eh, kontrolního zařízení. Nemyslím ale, že Tady je zpravodaj, byla tady mm, schoda na mnoha věcech, ale předpokládám, že to je také jaksi zmrazené do, až do dalšího, takže diskusi o tom odložíme na příští schůzi. Bod 7. To je zpráva o prevenci šíření teroristického obsahu online. Já dám slovo panu zpravodaji, panu Kolajovi. Děkuji, pane předsedo. 20. listopadu proběhl druhý e, trialog k tomuto nařízení. Pokrok byl skromný. Nicméně tlak ze strany Rady a komise je stále vysoký, aby jednání pokročila. Měli jsme výměnu názorů kom- s kompetentními orgány. Co se kompetentních orgánů týče, tak parlament se drží svého stanoviska, chce, aby ty orgány byly nezávislé, aby bylo možné odstraňovat tedy obsah. Nicméně rada chce, aby tam bylo více různých orgánů zodpovědných, včetně těch mm, činných v trestním řízení. Parlament se držel své stanoviska, že celoevropské příkazy na odstranění může vydat jenom kompetentní orgán v členském státu, kde je poskytovatel hostingové služby. Ehm, článek 7, který umožňuje poskytovatelům hostící služby pro vyšetřovací účely. My ale stále nesouhlasíme s radou, e, co se týče délky této doby. Samozřejmě parlament chce, Eh, se vyhnout tomu, aby tato legislativa nebyla legislativa o zadržování dat, o zachování dat. My uh, článek 8 a 17 eh, spolupráce s příslušnými orgány, jurisdikcemi, právním zastoupením, určení kompetentních orgánů a podobně. Nejdůležitější část je vztah s směrnicí pro e-commerce. O tom se ještě v trialogu nemluvilo. To bude otázka, jak toto nařízení modifikuje e, celkový rámec, který reguluje poskytovatele hostingových služeb na vnitřním trhu. E, zákaz členským zemím e, a, donutit je sledovat obsah, to znamená filtrova, to znamená povinnost filtrování Eh, pro společnosti. To bude předmět dalšího trialogu. Bohužel z technických jednání se ukázalo, že rada stále prosazuje eh, filtry, aby byly eh, zařazeny do nařízení. To je ještě více znepokojivé, protože vyloučení legitimního užití se stále diskutuje. Čekáme na závazek rady, že žurnalisté, výzkumníci, nevládní organizace z konfliktních Eh, zónách budou schopni pracovat, aniž by jejich obsah byl mazán. Parlament chce toto vyloučit místo jasně místo obecných prohlášení v recitálech. Děkuji panu Kolajovi. Diskuse mm, k tomu nemáme, ale paní Kemevet chce k tomu stručně něco říct. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tady nová, jsem z kulturního výboru a proto nejsem tak obeznámena tady s těmi zvyklosti, ale zdá se mi, že zpravodajové a e, ti, kteří um, pracovali na směrnici o audiovizuálních službách a našli také dobrá řešení, tak k tomu něco chci říci. Nejde o to, že bychom se bavili o teroristické obsahu v právních textech. Právě té směrnici o audiovizuálním službám jsme po dlouhých, do, dlouhém dohadování s radou také mm, vyřeš, na, na, našli řešení, které respektovalo základní svobody. A, mm, ty kompromisy by měly být e, zohledněny, abychom tímto ne, nařízením nepodkopali eh, již těžce vyjednanou směrnici. Máme stanovisko k tomuto nařízení v parlamentu většinově stanovené, že pokud ho, je hostingový poskytovatel také eh, poskytuje video sharing, tak spadá pod směrnici, nikoli pod to, to nařízení. A já tady souhlasím se zpravodajem, že postoj parlamentu, který jsme velkou většinou schválili, bychom měli zachovat a skutečně tady zůstat tvrdí. Pokud bylo naleženo ve směrnici řešení, které odpovídá e-commerce a nejsou tam žádné filtry, tak musíme dbát na to, aby to nalezené řešení nebylo zase podkopáno, protože by se komise možná nelíbí máme, našli jsme postoj prakticky proveditelný s radou, smysluplný, rozumný a jako parlament bychom měli tady zůstat tvrdí a povzbudit tedy zpravodaje, aby skutečně zastával pozici parlamentu v této věci. Takže děkuji za to, že jsem mohla k tomu eh, přispět v diskusi. Děkuji, paní Kamerfeld. Tím eh, uzavíráme tedy eh, ta jednání a teď se dostáváme k bodu 8, eh, typové schválení nebo homologace motorových vozidel, se týče emisí z lehkých osobních a užitkových vozidel. Chci připomenout, že eh, zodpovědný výbor je Envy, IMCO má exkluzivní kompetence za všechny aspekty, které souvisí k přístupu k opravní, eh, informacím o opravách a údržbě a návrh stanoviska je k dispozici od 29. listopadu. Já dám slovo zpravodaji, aby prezentoval návrh stanoviska paní eh, Petýny. Děkuji. Kavacíny. Jak víte, tak hlavní eh, prvek návrhu komise, to jsou faktory konformity a dodržování Euro 6 při emisních testech při řízení EDE. E. Je to nařízení komise 2016 2006, eh, pak to um, bylo zrušeno s tím, že by to změnilo základní prvky legislativy která existuje a snížil limity podle, čla, podle uh, nařízení uh, 7.15.2007. 2007. Proto o tom dnes mluvíme. Chci zmínit základní prvky mého návrhu. Jak řekla paní předsedkyně, Exkluzivní kompetence IMCO se týká pouze informací o údržbě. Eh, to je nařízení 715 z roku 2007, nařízení 858.18, ehm, které má platit od 1. září 2020. Navrhuji technické změny Eh, to, co spadá do této exkluzivní kompetence. K těm klíčovým prvkům, to jsou faktory konformity, ta dohoda s výborem pro ENVY, eh, tady jde o, o zavedení hodnot pro faktory konformity. Proto tento návrh nezmění toto stanovisko. I, I když i my jako zelení jsme proti faktorům konformity. Změny původního návrhu komise v recitálech eh, odrážejí naší pozici, takže v podstatě pochybujeme o celé koncepci faktoru konformity, protože by to byl špatný signál v době, kdy musíme jednat mm, v oblasti kvality zvuku, eh, vzduchu výrobci automobilů by měli začít navrhovat auta, která bude odpovídat emisním limitům eh, z roku 2007, to je před 12 lety, a ne hledat cesty, jak se tomu vyhnout na úkor veřejného zdraví a životního prostředí. A jak víme, rozpory mezi, rozdíly mezi skutečným provozem a laboratorními eh, testy vlastně jsou z důvodu nelegálních praxe faktory kompromity vyvolávají nejistotu při typové homologaci a dohozorem na trhu. Zavedení těchto faktorů eh, mm, v článku 2.1 eh, nerespektuje emisní limity v R testech RDE. Chybová marže je příliš vysoká, ale my se nedotýkáme těch, toho právního textu, jenom to máme v bodu je odůvodnění. Poslední je delegování pravomoce komise, nový článek 14a, návrh 8, mé, má zkrátit období z pěti na dva roky. Um, s dalším posouzením v roce 2020. Komise se zavázala, že to ty faktory sníží. Pan Bretton řekl, že musíme urychlit ten proces nejpozději do roku 2023 je, to preferujeme dvouleté období na eh, přenesení pravomocí. Takže to je stručně můj návrh a těším se na diskusi a mm, na stanoviska stínových zpravodajů. Děkuji paní Kavacíny. Teď dám prv, jako první slovo EPP. Paní Tun, pardon. Děkuji paní Kavacíny za vaše stanovisko a to je dobré, že IMKO připravuje stanovisko pro Envy. Protože jak víme, tak RDE testy, eh, informace o údržbě jsou důležité pro náš výbor. Toto nařízení je důsledkem rozhodnutí soudního dvora, které zneplatnily některá ustanovení nařízení komise. Co se týče údržby, informací o údržbě, eh, návrh se zdá málo kontraverzní, ale je možné, že některé úpravy budou potřeba během našich diskusí uvidíme lépe, ale nemyslím si, že je potřeba zavádět nějaké velké změny toho návrhu komise, eh, ke kterému vydáváme stanovisko. Mm, RDE emise skutečného provozu a faktory konformity, o kterých jste mluvila, tak ta diskuse je velmi živá. Vy jste eh, dala tyhle ty návrhy do recitálů. Že eh, faktory konformity by měly být eh, vymazány, ale to je v kompetenci exkluzivní envy, takže Um, takže musíme být velmi opatrní. Eh, protože to je exkluzivní kompetence Envy. Ehm, my mm, bychom měli podporovat politiku založenou na důkazech. A nás, eh, nám dává její zprávu k faktorům konformity velice brzo ještě tento měsíc, v prosinci. Měli bychom naše pozměňovací návrhy dát už ale příští týden. Já bych preferovala, eh, bychom tedy mm, sebrali pozměňovací návrhy poté, až si přečteme zprávu Společného výzkumného centra a mm, neměnit tedy datum. Bylo možné tedy změnit, trošku posunout ten, eh, tu lhůtu, tak abychom si mohli prostudovat zprávu výzkumného centra, než podáme naše pozměňovací návrhy. To je můj návrh, nevím, zda to akceptujete. Co se týče skutečných emisí, tak chci upozornit na to, že s obecným mm, no, nařízením o bezpečnosti, které bude zveřejněno v prosinci, tak jsme tam zavedli další opatření, které se bude testovat nikoli v laboratoři, ale v skutečném provozu. A, a to bude inteligentní asistent rychlosti. Myslím, že bezpečnost a ekologie by se měly testovat koordinovaným způsobem tedy ve skutečném provozu. Já bych eh, preferovala je koordinovat, pokud to bude možné. Děkuji vám za další spolupráci. Já věřím, že mm, bude kvalitní a já bych byla ráda, kdybychom tu hutu mohli trošku posunout. Děkuji vám. Děkuji, paní Tun. A stanovisko zpravodaje budeme mít k diskusi, k vaší otázce na eh, výměnu eh, Um, časového harmonogramu. Protože vaše eh, otázka již tedy se dostala ke slušným službám, tak zpráva bude o faktorech kompromity, eh, kompromity a nemáme kompetenci k tomu. Takže všechny pozměňovací návrhy, které máme, tak budou omezeny jenom na údržbu. Informacích o údržbě. To je v naší kompetenci. Nemůžeme řešit eh, Eh, s tu, mm, obsahem této zprávy, to bude Venvy. Takže tu diskusi nechám ostatním frakcím. Vy eh, se tedy eh, vrátili k vašim konkrétním připomínkám. Dám slovo paní Beňové, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Já jsem členkou výboru Envy a právě proto jsem požádala o stínové zpravodajství ve výboru IMCO, protože se domnívám, že tato zpráva a naše stanovisko musí být komplexní a nemělo by být v rozporu mezi jednotlivými výbory, protože jednak jde o životní prostředí a jednak jde o vnitřní trh, o společný vnitřní trh a o práva spotřebitelů. A práva spotřebitelů a ochrana životního prostředí jsou přece ve společné nádobě. Takže pokud dovolíte, jako stínová zpravodajka řeknu pár slov eh, k pozici, kterou má naše frakce socialistů a demokratů. Bez ohledu na všechny technické parametry musíme toto téma vnímat i skrz to, že máme momentálně v Evropě spotřebitele, kteří byli oklamáni, kteří si koupili motorové vozidlo s dýzlovým motorem s přesvědčením, že tyto dýzlové motory splňují námi stanovené legislativní limity. My tyto limity máme stanovené a evropské automobilky tyto limity porušovaly. Nesouhlasím proto se stanoviskem komise, a jsem velmi ráda, že Soudní dvůr dal velmi jednoznačně najevo, že komise nemůže obcházet stanovené legislativní limity nějakým vnitřním postupem, aniž by proběhl celý legislativní proces, kde by museli odůvodnit, proč došlo k tomuto rozhodnutí. Evropská agentura pro životní prostředí má jednoznačná čísla, že zvýšené emise NOx u těchto dýzlových motorů způsobují ročně smrt 68 tisíc lidí v Evropské unii. To jsou velmi závažné informace, jimiž se musíme zabývat i s ohledem na to, že připravujeme svůj názor, své stanovisko ke zprávě pro výbor Envy. Automobilový průmysl mezi lety 2007 a 2015 klemal ohledně emisí z dýzlových motorů tím, že testoval automobily v uměle vytvořených podmínkách, které neodpovídaly realitě, například instalací tzv. defeated devices. A k těmto praktikám se nesnížil pouze Volkswagen, ale byl to fenomén pandemické proporce. Spotřebitelské organizace dnes odhadují, že na cestách Evropské unie se nachází pravděpodobně 50 milionů automobilů, které jsou takto špinavé a překračují legislativou stanovené emisní limity. Já respektuji, že automobilový průmysl má důležité postavení v hospodářství Evropské unie. Pravdou ale je, že pro automobilový průmysl Evropská unie, evropská legislativa, ale i členské státy udělali obrovský kus práce. Zmíním šrotovné. Zmíním různé formy státní pomoci, kterou dostávají automobilky v jednotlivých členských státech Evropské unie. Tak eh, máme povinnost očekávat od nich i morální přístup k rozhodnutím. Jak už jsem říkala, odhaduje se, že asi 50 milionů automobilů vypouští emise NOx, které jsou několika násobě vyšší než eh, legislativně stanovený limit. Dnes už máme města a v budoucnosti budou přibývat, jako je Berlín, Stuttgart, Brusel, brzy Praha, Bratislava, které budou zavádět nízkoemisní zóny, aby ochránili své obyvatele. Ale co s lidmi, kteří na základě toho, že nebyli dostatečně informovaní a na základě toho, že automobilový průmysl podváděl při testování, koupili automobily, s nimiž se dnes nedostanou na takováto místa. A takovýchto lidí, občanů členských států Evropské unie, máme v současnosti 50 milionů. Neměli bychom souhlasit ani v tomto výboru s tím, že je možné porušovat limity, které jsou legislativně stanoveny. Automobilový průmysl musí investovat do nízkoemisní technologie a musí se přetransformovat na průmysl zítřka. Má k tomu všechny předpoklady a veškerou podporu ze strany institucí EU i členských států. Minimem by mělo být, že nesmějí lhát při emisních testech. Základní limity jsou jasně stanoveny v právních předpisech a musí se dodržovat. Evropská komise jednala v rozporu se smlouvami o fungování Evropské unie, když se rozhodla udělit přechodný limit nebo přechodné období pro emisní limity NOx bez řádného legislativního postupu. Proto jménem socialistů a demokratů budu žádat o to, aby se, abychom zabezpečili, aby se spotřebitelé dověděli pravdu o tom, co se stalo, aby se dozvěděli pravdu o tom, jakým způsobem my jako Evropský parlament chceme tlačit na komisi, aby přistoupila ke změně toho, co se už odehrálo. Dále budu žádat celoevropské řešení tak, aby se spotřebitelé kompenzovali a aby se jim udělilo právo tyto auta, nekonformní auta upravit tak, aby se mohly dále pohybovat na silnicích ve městech, kde už jsou stanovené limity. Budeme žádat, aby občané Evropské unie dostali právo společně soudit velké firmy, které se snížily k takovýmto nekalým a nelegálním praktikám a abychom hledali způsob, jak kompenzovat jejich ztráty. Vážené kolegyně a kolegové, na závěr mi dovolte, abych řekla, že jsme jediná instituce, kde jsou přímo volení zástupci občanů členských států Evropské unie. Je naší povinností abychom občanů a občany a jejich práva chránili. A práva průmyslu nemohou být eh, porušovány ani práva občanů Evropské unie. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Beňová. Za Rinu paní Charanzová. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám tři balíčky. Moje návrhy nebo tedy komentáře k návrhu stanoviska, potom moje otázky na vás, pokud je o postup, a pak mám otázky na komisi. Pokud jde o návrh stanoviska, děkuji zpravodajce za její návrh a také za to, že se snažila omezit eh, tu působnost. Jako někdo, kdo pracoval na této legislativě v minulém funkčním období, Chci pouze upozornit na tu nejdůležitější věc. Proč to děláme a čeho tím chceme dosáhnout? Je to tedy právní text, není to místo k nějakým politickým prohlášením. Za druhé se musíme ujistit, že veškerá prohlášení budou eh, fakticky správná. V tom nálezu soudního dvora nikde nevidím, že Emise NOx jsou eh, hlavně kvůli nelegálním praktikám. A také se to nedoplňuje k úvodnímu ustanovení 8. EFSO to uspůsobilo, aby se uspůsobil ten nález a ten legislativní návrh jako takový. A to mě přivádí k otázce na vás, paní předsedkyně. Jak se dohodli IMKO a ENVY Oba výbory mají exkluzivní kompetence. Příloha a faktor shodnosti jsou v exkluzivní působnosti výboru ENVY. Pozměňovací návrh 6 je ale pokusem vymazat odkaz na tabulku 2a z přílohy a na faktor schodnosti. Tento pozměňovací návrh je podle mě nepřijatelný a nemělo by se o něm hlasovat. Dohoda mezi IMCO a ENVY jasně rozděluje pravomoci. Ale toto stanovisko by se nemělo dotýkat témat, které souvisí s životním prostředím. Pozměňovací návrh 6 a potom také pozměňovací návrhy, která se, které se vztahují k úvodním ustanovením, právě toto dělají. Takže bych chtěla, aby se to vyjasnilo, než vyprší lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů, aby bylo jasné, co je a co není přijatelné. Bojím se, že zde budou ze všech stran pozměňovací návrhy na toto téma. Bylo by dobré, abyste upřesnila, že tyto pozměňovací návrhy nebudou přijaty. Tím ušetříme spoustu času a energie, když eh, vysvětlíme poslancům, že nemohou předkládat pozměňovací návrhy, které nebudou přijatelné. A nakonec eh, technické otázky na komisi. Proč potřebujete akt přenesené pravomoci, pokud jde o informace o provách a údržbách vozidle, vozidel. V tomto návrhu minulý rok veškeré informace, které se tohoto týkaly, jsme měli v nařízení o homologaci z roku 2018. Teď se to posunulo a já nevím, co pokrývá tento akt v provádět, tedy, tedy akt v přenesené pravomoci k nařízení z roku 2007 a je to pro tento výbor důležité. Já nejsem členka výboru Envy a chtěla bych se ale zeptat eh, na tu přílohu a proč jsou tam slova, proč byla odstraněna slova margin of error. Ten efekt možná bude stejný, ale ta tabulka už není stejná jako ta, kterou podpořil parlament a rada. Můžete nám říci, Zda je to jen faktická změna, která nemá nějaké dopady, anebo zda to byla pouze, nebo tedy změna, která má nějaké dopady, anebo zda to byla pouze redakční úprava, která žádné dopady nemá. Jinak bych určitě podpořila tu myšlenku, že bychom počkali na vstupy od agentury před další diskuzí. Děkuji. Předpokládám, že zpravodajka bude reagovat na některé z vašich prvních komentářů. Pokud jde o přijatelnost pozměňovacích návrhů, na to se budu muset ještě podívat a před lhůtou vás o tom informovat. A jsem si jistá, že také paní Šichovská z komise bude reagovat na ty otázky, které jste položila komisi. Jde, paní Jean, chcete vystoupit? Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Dnes dopoledne diskutujeme o pravidlech, eh, které se týkají emisí vozidel. Je to vlastně dvojí trest pro naše občany. Řekli jsme jim, že dálnice jsou eh, bezplatné. Řekli jsme jim, ať kupují dýzlové automobily. A teď ti, kteří neustále eh, lítají letadlemi mi teď říkají, že nebudou moci jezdit eh, autem ani do jeslí. Proč? Tady vzniká tento problém. Automobilová produkce v Evropské unii to je 20 eh, výzkumu. To znamená, že do roku 2030, eh, když dojde k tomu přechodu na elektromobily, tak eh, dojde k zániku až 10 milionů pracovních míst. Když nedochází k delokalizaci, tak naše skupina podporuje francouzské výrobce. Například eh, v MEC máme 4400 zaměstnanců, které vyrábějí 2 miliony motorů pro Peugeot každý rok. My jsme kontaktovali profesionály a ti rozhodně nesouhlasí s tím, aby se zde vnucovaly nové požadavky na homologaci a tím by se ohrozila tato továrna i další. Proto podporujeme obecné úsilí o snižování emisních eh, eh, tedy plynu ale potřebujeme, aby podniky měly stabilitu a Brusel musí podpořit také zachování pracovních míst, protože to je odvětví, které je velmi ohroženo. Děkuji. Děkuji, paní Žoran. Za EKR je tady pan Bělan. Prosím. Děkuji. Rád bych eh, nabídnul pár krátkých eh, poznámek od našeho stínového zpravodaje pana Tošenovského, který tady nemůže být eh, kvůli své politické práci v České republice. Pan Tošenovský děkuje zpravodajce za její práci. Kompetence IMCO v této oblasti se týkají informací o opravách a údržbách. Bývalý poslanec EKR se snažil zlepšit situaci pro nezávislé opravy a také pro uživatele a vlastníky všude v Evropě. Aby se zlepšil přístup, nebo když se zlepší přístup k informacím o opravách a údržbách, tak tím pomáháme našim občanům, protože se rozšíří jejich výběr opravářů a budou mít také eh, snadnější přístup eh, k opravám v případě nebo v době, eh, kdy jsou automobily čím dál dražší a kdy také rostou nebo rozrůstají se monopoly. Ten současný návrh, který máme před sebou, je takovou eh, stopkou před tím, než eh, příští rok v září vstoupí v platnost nové požadavky. Měli bychom se ale ujistit, eh, že pravomoci komise budou náležité a že budou mít dostatek prostoru k tomu, aby mohli případně požadavky uspůsobit. Pan Tošenovský souhlasí s většinou toho, co navrhuje toto stanovisko pokud jde o informace o opravách a údržbách, ale k pozměňovacímu návrhu 7 by uvítal tedy větší objasnění. Pan Tošenovský by také chtěl, abych zmínil širší politický bod, který nespadá do působnosti IMCO, a sice otázka faktoru schodnosti. Stanovisko se velmi správně nedotýká faktorů schodnosti jako takových, ale odkazuje na podpůrné právní texty. Pan Tošenovský má pocit, že je to špatný přístup i z hlediska politiky. Podle jeho názoru není vhodné, aby faktory schodnosti byly zcela odstraněny jako ospravedlnění pro, protože to ospravedlnění pro jejich používání pořád ještě trvá jak komise také správně identifikovala ve svém návrhu. Pan Tošenovský se těší na to, že IMKO velmi brzy ukončí svou práci na tomto tématu a předloží určité pozměňovací návrhy k informacím o opravě a údržbách, aby parlament podporoval nezávislé opravy a tím pádem také evropské spotřebitele. Děkuji, pane Bělané. A na závěr za GUE NGL, NGL paní Konečná. Paní předsedkyně, eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, už jen velmi krátce řada argumentů tu zazněla. Eh, předně bychom si opravdu měli uvědomit, k čemu máme kompetence. Já jsem stínová zpravodajka i na Envy výboru, i na výboru pro dopravu. A myslím, že před 14 dny nám bylo jasně napsáno, k čemu se který z výborů může vyjádřit a měli bychom se toho držet protože celou debatu, kterou tady vedeme o konformity faktoru, tak ta tady prostě nepatří, protože ta v těch kompetencích není a eh, nemyslím si, že by Envy bylo natolik, eh, řekněme, velkoryse, že by ji vůbec připustilo, protože my jsme v Envy tu debatu na téma a velikosti konformity faktoru vedli a tam ta debata měla být. Ale když už o ní tedy všichni mluvíte, já bych tady ráda řekla jednu faktickou věc. Ta hodnota faktoru schodnosti 0,43 je dána s ohledněním technické nejistoty spojené s používáním přenosných systémů pro měření emisí v reálných podmínkách a je to ovlivněno různými faktory. Kolísání vlhkosti, teploty, vibrace, délky testů a jejich pomocí prostě není možné dosáhnout stejné přesnosti jako v podmínkách laboratorních, o které mluvíte vy, paní zpravodajko. V roce 2009 se ty testy dělaly v laboratorních podmínkách. Nikdy nejste schopná udělat stejný test v laboratoři jako stejný, jako stejný test na silnici. Navíc tato technická nejistota byla stanovená ze strany Joint Research Centra. Věříme tedy vůbec někomu? A ze strany výrobců automobilů ji není možné nějak ovlivnit. Navíc podléhá každoročnímu přeskumu ze strany Evropské komise a může být měněna s ohledem na technický pokrok v oblasti mobilních analyzátorů. A pokud se bavíme o zpřísňování emisních limitů, a na tom se asi všichni shodneme, s tím nikdo z nás nemá problém, tak ale přece všichni víme, že Evropská komise má přijít s legislativním návrhem v první polovině roku 2021. Co chceme dosáhnout tím, že my v roce 2020 největší pravděpodobností v polovině si tady něco odhlasujeme, aby v roce 2021 komise podle svého plánu práce přišla s něčím dalším. To je totiž ten opravdový faktor nejistoty, který vkládáme do celého odvětví. A to je realita, ve které žijeme. Proto držme se tady na imku toho, co nám patří. Já nemám problém s tím posunout ten termín k předložení pozměňujících návrhů. Je to asi uh, logické vyústění eh, toho, abychom vycházeli z něčeho konkrétního, abychom si zbytečně nepřidělávali práci, kdy potom třeba budeme hledat nějaké kompromisy a podobně a zjistíme, že jsme na něco zapomněli. Takže já souhlasím s paní eh, zpravodajkou za EPP, že bychom ten termín, pokud je to technicky možné, mohli posunout, abychom všichni eh, s tímto, s tímto souhlasili ale jinak prosím, abychom se drželi toho, co nám přísluší jako výboru IMKO. Velmi často jsme naštvaní na jiné výbory, že nám zasahují do naší práce. Tady bohužel děláme to samé na druhou stranu. Thank you. I don't have other members. Děkuji, už zase nemám další poslance, takže teď bych dala slovo paní Šichovské, která je zástupkyní komise z DG Grow. Thank you, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také zpravodajce za návrh zprávy k našemu návrhu. Mám pár obecných poznámek návrhu a pak odpovím na vaše otázky. Jak už bylo vysvětleno, návrh nařízení je důsledkem nálezu Soudního dvora z minulého roku, který tvrdí, že komise překročila svůj mandát, pokud jde o přijímání tzv. faktoru schodnosti. Tady hovoříme o základním nařízení o emisích z reálného provozu. Soud eh, je toho názoru, že komise překročila své pravomoci v přizpůsobování faktorů schodnosti. Komise tedy předložila v návaznosti na tento nález eh, tento návrh, který dává pravomoc eh, přijmout takzvané dočasné faktory schodnosti 2,1. Dává tuto pravomoc Evropskému parlamentu a radě a tím pádem je možno také přizpůsobovat eh, tento faktor tak, jak se budou vyvíjet zařízení na měření emisí. Tento návrh chce zajistit stejnou právní jistotu, jako, jaká vyplývala z nařízení z roku 2016, kde byly data a hodnoty, aby výrobci automobilů věděli, jaké mají regulatorní limity NOx. Cílem je tedy obnovit právní jistotu, která kvůli rozhodnutí soudního dvora už tady není. Měli bychom mít na paměti to, že soudní dvůr nám dal jeden rok na to, abychom přizpůsobili tato pravidla od okamžiku, kdy rozhodnutí soudu začne být finální. Protože komise a členské státy napadly rozhodnutí soudu, tak se to období jednoho roku prodloužilo, ale předložili jsme svůj návrh, nebo tedy uh, přijali jsme ho už v červnu, to znamená, že to už je poměrně dlouho a jsme toho názoru, že čím dříve bude tento návrh přijat, tím lépe. Teď bych ráda vysvětlila dva body, které zde zazněly v diskuzi. Rozdíly mezi hodnotami automobilů, které byly uvedeny na trh před rokem 2016 a těmi eh, legislativními limity. Myslím si, že musíme odlišovat dva případy. Jsou tam rozdíly mezi hodnotami, které jsou stanoveny v legislativě a mezi tím, co tedy auta opravdu produkovala, bylo to kvůli zákonu, protože ty testy, které byly prováděny, byly laboratorní, takže z toho vyplývá ten rozdíl. A někteří výrobci proti kterým tedy komise jednala velmi tvrdě. Tam bychom tedy neměli směšovat to, co byl ten problém, který vyplýval ze zákona a to, co udělali ti výrobci. Máme tam pozměňovací návrh 2, kde se hovoří o tom, že to neodráží ani status quo, ani právní situaci. Pokud o pozměňovací návrh, který chce odstranit faktor schodnosti nebo hodnotu faktoru schodnosti, to komise nenavrhla, to určitě nepodpoříme z důvodu, které jsem vysvětlila dříve. Kvůli právní jistotě a také kvůli tomu, že potřebujeme čas na to, abychom přizpůsobili statistické rozdíly a zohlednili technické rozdíly v měření. Takže komise by měla problém přijmout tento pozměňovací návrh. A konečně bych ráda odkázala na dva body, o kterých hovořila paní Charancová. Oprava a údržba. Proč máme ustanovení opravy a údržbě? Máme to jen z procedurálních důvodů. Lisabonská smlouva nás nutí přizpůsobit se článku 290. Takže to je jen procedurální krok, který děláme pokaždé, když komise navrhuje legislativu ve spolurozhodování. To znamená, že tato pravidla vlastně přestanou platit v okamžiku, když budeme mít rámec, který bude přijat v září 2020. Pokud jde o ten vzorec, který jsme tady měli pro eh, výpočet eh, té chybovosti, tak bylo to proto, že to nebylo v pořádku, komise už to přizpůsobila. Takže to je ta otázka, nebo odpověď na otázku paní Charancové. A pokud jde o tu zprávu JRC, JRC oni pracovali na revizi eh, toho technického rozdílu. My doufáme, že to bude schváleno do nebo dokončeno do konce tohoto roku, schváleno na začátku příštího roku. A v tomto kontextu bych ráda zmínila ještě poslední věc, která se týká toho posledního pozměňovacího návrhu, návrhu 8, kdy se omezuje lhuta pro ty delegované pravomoci pro komisi z pěti na dva roky. Já si myslím, že tady je určité nepochopení, protože komise musí zrevidovat eh, faktor schodnosti směrem dolů, alespoň každý rok. A je to velmi odlišný proces od eh, toho období, kdy jsou komise uděleny ty delegované pravomoci unblock. Takže v každém případě tam platí, že alespoň jednou za rok musí být provedena revize faktorů schodnosti. To právě jsme udělali, už jsme jednu revizi provedli a teď bude ta druhá. Takže to je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji. Než jsem dala, nebo než dám slovo zpravodajce, tak eh, mě bylo řečeno, že můžeme z praktických důvodů odložit eh, lhutu po předkládání pozměňovacích návrhů o jeden týden, ale to úplně neřeší náš problém, protože potvrzený výsledek práce společného výzkumného střediska dostaneme až na začátku ledna. Takže se zatím stejně ještě musíme zamyslet, jak to vyřešit. Ale teď dám slovo paní Kavacíny, aby reagovala na to, co zde zaznělo. Děkuji všem stínovým zpravodajům a zpravodajkám, děkuji Evropské komisi, vše mám zapsáno Takže jenom ve velké stručnosti bych rada odkázala k některým věcem, které zde zazněly. Pokud jsem dobře slyšela, tak jste říkala, paní předsedkyně, že by se dal termín posunout. To by ale znamenalo, jest, že ta zpráva nebude k dispozici. Má to tak smysl? Potom budeme spěchat, zpráva nebude hotová, já mám pocit, že to není úplně proveditelné. Obecně tedy nemám nic proti prodlužování termínu, ale v tomto případě si myslím, že to není úplně rozumné. Teď Renew a EPP odkazovali k úvodním ustanovením. Já si obecně myslím, že je dobré dohodnout se na tom, že nebudeme sahat na právní text a faktory zhodnosti patří do kompetence Envy. Chci se ale krátce vyjádřit k úvodním ustanovením. My bychom rádi zmiňovali pouze přílohu 1, aniž bychom konkrétně odkazovali k faktorům zhodnosti podle tabulky 2a. Nešaháme na to v článku 7 tohoto návrhu. Tam jsou uh, faktory zhodnosti a tabulka 2a zmíněny. Tady jsem jenom chtěla odkázat na naši strategii. SAD měli řadu zajímavých připomínek k právě pra, právům spotřebitelů na informace. Já s tím velmi souhlasím, budu se těšit na vaše pozněvací návrhy. EKR měla otázku týkající se pozněvací návrhu 7. Jenom jsem chtěla krátce vysvětlit, že tady jsme chtěli přesně definovat, eh, jaký je rozsah aktů v přenesené pravomoci. Teď k tomu, co říkala komise k pozněvacímu návrhu 8, tak tam se budu muset podívat, jestli došlo k nějakému neporozumění. Já jsem to tedy chápala úplně jinak, ale předpokládám, že si to můžeme bilaterálně dovysvětlit. Děkuji mnohokrát a budu se těšit na pozměňovací návrhy a na zasedání stínových zpravodaj. Také děkuji. Co se týče prodloužení termínu, tak tomu se musím vyjádřit. Předpokládám, že paní Tun to v podstatě pouští, protože se zdá, že se tím problém stejně nevyřeší. Budeme se tedy držet harmonogramu, který jste dostali. Pojďme se takto dohodnout. Dobrá. Tím tedy máme hotový tento bod na pořadu jednání. Děkuji Evropské komisi za přítomnost a ochotu diskutovat. A dostáváme se k bodu 9 a vyslechneme si prezentaci na revidování směrnice o strojních zařízeních, což je pro náš výbor velice důležitý právní text. A paní Barbara Bonvisuto, vedoucí oddělení C3 z DG Grow, nám zhruba za 10 minut představí plány Evropské komise v této oblasti. Máte slovo. Děkuji mnohokrát Děkuji také mnohokrát za možnost hovořit o našich plánech v oblasti revize směrnice o strojních zařízeních. Budeme prezentovat pouze přípravné práce. Pochopitelně, že nám to bude muset ještě politicky potvrdit nová Evropská komise. V prvé řadě, pojďme se zasadit celou tuto diskusi do kontextu. Směrnice o strojních zařízeních se týká celé řady produktů, jak spotřebitelských, tak průmyslových produktů. Od sekaček na trávu až po velké průmyslové stroje. Je to sektor navíc, který představuje zhruba 9 obratu a výroby v Evropské unii. 3 miliony lidí pracují v této oblasti z něhož velká část malých a středních podnicích. Průmyslové odvětví Evropské unie si vede velice dobře, co se vývoje týče také na špici a z toho důvodu Evropská unie má neustále pozitivní bilanci zahraničního obchodu. Nicméně, jako každý výrobní sektor, i my čelíme globalizaci a konkurenci třetích zemí zejména Číny. Tato směrnice má dosáhnout hlavně dva cíle. Volný pohyb pro strojní zařízení v Evropě a zajištění bezpečnosti. Pak tam máme ještě vedlejší aspekt týkající se ochrany životního prostředí vedlejší z toho důvodu, že ochranu životního prostředí řeší jiné právní akty, například ty týkající se hluku a promyslového znečištění. V tomto případě se držíme takzvaného nového přístupu. Jinými slovy, tedy směrnice obsahuje pouze hlavní požadavky týkající se dosažení ochrany a následně nechává na výrobci, aby si vybral to nejlepší, zvolil to nejlepší technické řešení. Tato směrnice byla nejprve přijata v roce 1989, následně byla několikrát novelizována a ta největší novelizace proběhla v roce 2006. V roce 2018 bylo rozhodnuto, že potřeba tuto směrnici znova vyhodnotit. Toto vyhodnocení proběhlo, včetně širokých konzultací se zainteresovanými stranami a vnitrostátními orgány. Výsledkem tohoto hodnocení bylo, že ta směrnice víceméně odpovídá svému účelu a zase v rámci nového přístupu k přípravě legislativy tato legislativa umožňuje inovaci, protože stanovuje, že si výrobce může určit, jakým technickým řešením naplní její požadavky. Nicméně, na druhou stranu jsme přece jenom narazili na určitá témata, která bude potřeba novelizovat. V tom, že některá ustanovení nebyla úplně jasná a navíc se mohla překrývat a případně být v nesouladu s jinými právními texty. Objevila se tedy otázka, jestli i vzhledem k tomuto tato směrnice vyhovuje novým technologiím, včetně těch digitálních, například umělé inteligence. A zdali umožňuje třeba spolupráci robotu a lidí. To bylo další téma. Další téma byly požadavky na kybernetickou bezpečnost. Na tomto základě jsme tedy začali pracovat na možné revizi této směrnice. Pakliže to bude politicky schváleno, tak návrh Evropské komise který bude přijat někdy na začátku roku 2021, ne již v roce 2020. Cílem této revize bude i nadále zajišťovat řádné fungování vnitřního trhu, včetně strojních zařízení, do nich jsou v mezi, zamontovány nové technologie. A zároveň je potřeba zajistit bezpečnost pracujících a uživatelů. Tyto cíle naplníme tím, že se budeme věnovat těm aspektům, které byly vypíchnuty v rámci hodnocení funkčnosti této směrnice. Podíváme se na to, jestli je potřeba zjasnit a poskytnout větší právní jistotu u tohoto textu, zajistit větší soulad s další produktovou legislativou, případně tento návrh sladit s novým legislativním rámcem, tedy horizontální úpravou produktů na jednotném trhu. kde jsou stanoveny role jednotlivých operátorů, jsou tam ustanovení o dohledu nad trhem a podobně. A pak se ještě také musíme podívat na to, jestli je potřeba upravit nové technologie. Například rizika, která by mohla vycházet z těchto nových technologií. No a nakonec bychom rádi využili tuto příležitost a zjednodušili tuto právní úpravu a snížili administrativní zátěž. Mimo jiné se zabýváme tím, zda by dokumentace nemohla být povolána v elektronické formě. Konzultace jsou velmi široké. Hlavní zainteresované strany jsou tedy průmysl, firmy, spotřebitelé, uživatelé, výzkumné instituce, akademie, Eh, orgány pro dohled na trhu, normalizační orgány a eh, notifikované orgány. My jsme se na ně na všechny obrátili, dostali jsme 528 obět, odpovědí, které jsou zveřejněny na našich internetových stránkách. Prostřednictvím konzultantů také probíhají konkrétní rozhovory a zacílené konzultace. Podívejme se na zpětnou vazbu, kterou jsme zatím obdrželi. Obecně panuje zhoda v tom, že je potřeba některé věci v oblasti rozsahu působnosti a definic vyjasnit. Především v hraničních zónách s jinými směrnicemi, například směrnicemi pro nízko napěťová zařízení. Kromě toho je také potřeba revidovat seznam vysokorizikových strojních zařízení v příloze 4. Navíc pane zhora na tom, že je to potřeba sladit s novým legislativním rámcem a učinit z této směrnice nařízení, abychom se vyhli rozdílům v eh, transpozici. Co se týče nových technologií, tak tady naopak nepanovala vůbec shoda názoru. Na jednu stranu máme ty, kteří se domnívají, že tato směrnice je neutrální vzhledem k technologiím a následně tedy ošetřuje rizika vyplývající z nových technologií a proto ji není potřeba v této oblasti revidovat. Na druhou stranu, ze strany orgánů a združení uživatelů slyšíme, že je potřeba některé věci změnit, především vzhledem k umělé inteligenci nebo robotů, které se sami učí, jejich interakce s pracujícími. Nebo že je potřeba vzat v úvahu to, že do strojního zařízení může být nahrán software, což může zvyšovat riziko kybernetického útoku. Stanoviska se navíc liší v oblasti digitálních návodů k použití. Konzultace tedy jsou velmi široké. Zrovna včera byla pracovní skupina se zainteresovanými stranami a členskými státy. Dotazníkové akce a průzkumy budou dále pokračovat. Najali jsme si konzultanty, kteří mají připravit studii, již bude základem hodnocení dopadu a ta by měla být hotova v prvním kvartálu příštího roku. Budete-li mít zájem, tak v tu chvíli vám budeme schopni znova poskytnout aktuálnější informace. Děkuji za slovo. Já vám také děkuji, paní Bonvisuto, a nyní zahajuji diskusy. Nejprve koordinátoři, anebo ostatní poslanci či poslankyně, kteří chtějí vystoupit. EPP. No. Začněme. Uh, dank u wel. Um, allereerst wil ik de commissie bedanken voor de heldere presentatie. Děkuji mnohokrát. Především děkuji Evropské komisi za velmi jasnou prezentaci. Bylo to užitečné. Ráda slyším, že Evropská komise se chystá přizpůsobit tuto legislativu 21. století. Naše ekonomika stojí na technických inovacích, takže to můžeme pouze podpořit. 3D tiskárny mohou být velice užitečné a můžou zachraňovat životy, ale zase na druhou stranu se z nich se mohou použít v výrobě zbraní. Takže je to dvojsečná zbraň. Zmiňujete kybernetickou bezpečnost. Zbraně se dají dělat prostřednictvím 3D tiskáren. A může to tedy přispívat i potom k terorismu. Je potřeba se prostarat o to, aby tato legislativa byla opravdu vhodná. A zajímalo by mne, jestli kybernetické, kyberneticko-bezpečnostní aspekty 3D tiskáren budete brát v úvahu, případně možnost používání těchto 3D tiskáren k falšování výrobku. Eh, documentos e toda a informação que partilhou conosco. Děkuji mnohokrát. Děkujeme mnohokrát za velice důležité informace. Já jsem si vyslechla s velkým zájmem vaše informace a mám pár otázek a chtěla bych také vyjádřit pár pochybností. Byly tady prezentovány různé alternativy. Jedna z nich byla, Eh, jestli to nadále bude směrnice, anebo jestli se z toho stane nařízení. Já jsem si k tomu ještě neudělala úplně návrh, názor, pardon, ale mám pocit, že ty možnosti dvě a tři jsou ty, které nás nejlépe připraví na budoucnost. Jedno to řešení bylo v podstatě polovičaté a vedlo by k tomu, že za rok nebo za dva bychom se k tomu museli zase vrátit. Eh, prostřednictvím té předkládané možnosti dvě nebo tři. Umělá inteligence totiž má na to vliv, to tež platí pro digitální transformaci. To bude mít dopad na eh, strojní zařízení, ať už bude upravováno směrnicí anebo nařízením. Ráda bych se také dozvěděla, proč většina subjektů, se kterými jste to diskutovali, tedy předpokládám, že to byly podniky, když se podívám na ta čísla, která předkládala Evropská komise, proč většina z nich nestranila té možnosti jedna? Tady jsem měla určité pochybnosti, proč to je. A za druhé vliv na společnost. Tady si myslím, že je potřeba se tím skutečně zabývat. Vy jste v tom dokumentu sami zmínili dva aspekty, které se toho týkají. Za prvé, zvyšování kompetentnosti pracovníků. Kladu si otázku, jak. Kdo bude zvyšovat tu kvalifikaci, kdo to zaplatí, za náklady budou zodpovědné podniky, anebo my budeme nějak ty, tyto změny podporovat. Já vím, že se to netýká jenom strojních zařízení. Vím, že je to velice široký problém, který bude potřeba vyřešit. A pak ještě další věc. Může se stát, že pokud eh, ty návody budou dávány pouze v digitální podobě, takže to může mít negativní dopady. Já si myslím, že prostě nemůžeme nikoho eh, vylučovat, nikoho jít, nechat jít stranou. Ale zase na druhou stranu Nemůžeme pořád mluvit jenom o zjednodušování, snižování administrativních nákladů. I když někdo eh, třeba nechodí na internet, tak by měl mít možnost se tyto informace rozvědět jinak, třeba přes telefon. Myslím si, že je potřeba se vyhnout tomu, aby to mělo negativní vliv na společnost. Děkuji vám. Také děkuji. Když se dívám na různé politické skupiny, tak si nejsem jistá, jestli se objevují nějaké otázky. Pan Howard, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já myslím, že to je opravdu velice zajímavé téma. A rád bych zmínil pár otázek a námětů, které to ve mně vyvolává. Za prvé si kladu otázku, zdali definice, které jsme dříve měli, definice tedy toho, co to stroj je, odpovídají potřeba moderní doby. Jestli stroj je jenom ten stroj, anebo stroj i software a stroj a software a umělá inteligence, jak se vyvíjí ten software, když se to strojní zařízení v uvozovkách učí a pak se to vyhodnocuje, jak se mění třeba odpovědnost toho učícího se stroje a odpovědnost za ten učící se stroj. To jsou všechny poměrně složité filozofické otázky. A otázka je, jestli tento legislativní návrh je dostatečný pro to, aby ošetřil všechny možnosti, ale zase na druhou stranu byl dostatečně flexibilní na to, aby výrobci byli schopni zvládat tyto nové změny třeba změny v oblasti kybernetické bezpečnosti. Já mám pocit, že pokud to nastavíme tak, a že to bude těžko splnitelné, tak přeci jenom žijeme ve světě, který se neustále mění. A potom z toho bude jasný problém. A skoro bych si troufal říct, že právě toto bude asi hlavní téma k hovoru. Můžu se úplně plést, v každém případě rád bych se dozvěděl, co se na toto téma myslí Evropská komise. Děkuji. Děkuji. Nyní dám eh, slovo paní, zpátky paní Bonfisuto na eh, odpovědi a závěrečné připomínky. Later, uh, raise the question. Um, just, just a very short question. Um, you mentioned artificial intelligence. Eh, velice stručně, vy jste zmínil Um, mm, kybernetickou bezpečnost to jsou samozřejmě, to je samozřejmě důležité téma, a um, měl inteligenci. A um, co ohledně definice AI, to posud nemáme skutečné definice ke kyberbezpečnosti, kde, jak vidíte, uh, vztahy nebo vazby na uh, další no, evropskou legislativu nebo budoucí legislativu, spolupracujete s jinými DG, kde vidíte, jsou, jsou ta rozhraní. A teď už opravdu nevidím další otázky, takže paní Bonvisuto. Děkuji za všechny vaše dotazy. Já souhlasím, že skutečně jedna z hlavních výzev by byla um, zajistit, e, e, aby ta směrnice skutečně řešila rizika, která vyplývají z nových technologií. Na to se chceme zaměřit. Samozřejmě bude to náročné, protože to je složité. Jak jsem zmínila, ta směrnice je technologicky neutrální, to znamená, v podstatě už to pokrývá novou technologii. Um, I ty 3D tisk, o kterém jste mluvila. Otázka je, zda e, to stačí. Já bych očekávala například ten 3D mm, tisk, tam bych um, nové standardy, aby to spadalo pod nový mandát na standardizaci, kterém budeme pracovat. Um, co se týče um, padělání, tak to souvisí s tržním dozorem. My se budeme přizpůvat novému legislativnímu rámci. Eh, to by mělo přinést také eh, výrazné zlepšení. Co se týče možností, ano, musíme zvážit různé možnosti i možnost žádné politiky, mm, eh, mm, také určitý benchmark, podle kterého bychom posuzovali náklady a přínosy. A v tomto hodnocení budeme eh, posuzovat bezpečnostní, sociální, ekologické implikace. Je tady, ehm, jsou tady určité úvahy, že ta směrnice je dostatečná, že není třeba revize je tady poměrně velký tlak například spotřebitelských združení nebo orgánů, že některé změny jsou potřeba. Ehm, Kově je možné říci, že je tady podpora větší právní jistoty. Takže musíme vyjasnit, zda z e, určité technologie, určitá rizika skutečně jsou pokryta. Ehm, mm, samozřejmě technologický vývoj vyžaduje nové znalosti. Ehm, ehm, komise si je velice vědoma těchto výzev a mm, řeší to. Já ne, eh, můžu předvídat budoucí kapitole, mm, možné budoucí strategie. Co se týče eh, přístupu k informacím, tak to je také mm, problematické téma i s možnými ekologickými mm, přínosy. Eh, chceme přejít tedy k digitální bezpapírové práci, ale musíme si být vědomi, že ne všichni um, mají přístup k digitálním nástrojům, takže budeme muset, to bude to muset být opatrně vyvážené. Co se týče definice významu, ehm, vším, co se týče technologického pokroku, tak tady jsme si z toho velice vědomi. Jedna z hlavních diskusí bude v softwaru. Už jsou tady indikace, k ehm, mm, definice bezpečnostního komponentu a zda software by měl být software, který dělá bezpečnostní funkci, by měl být považován za bezpečnostní prvek. Ehm, ehm, ohledně, pod který by spadal pravidla pro vývoj toho softwaru. AI a kyberbezpečnost to samozřejmě není relevantní jenom pro uh, směrnici o strojních zařízení. Je to horizontální věc. Uh, my uh, spolupracujeme s ostatními DG na tom, aby byla koherence. Není to nový přístup co do bezpečnosti. Uh, máme legislativu, která sleduje horizontální eh, mm, bezpečnostní otázky. Může to být ten případ, není důvod, proč by tomu tak nebylo, ale samozřejmě musíme zajistit koherenci a mm, definice, například definice umělé inteligence, která musí být mm, ve všech relevantních právních aktech. Doufám, že jsem zodpověděla na všechny dosavadní otázky a děkuji vám za tuto diskusi. Děkuji za to, že jste přišla do našeho výboru a mm, všechny plán. Mm, těšíme se na další diskuse v těchto otázkách. Dobře, tak tím se dostáváme k závěru bodu 9. Jsme tři minuty před naším časovým harmonogramem, ale je vás tady hodně a já chci eh, se vrátit k bodu, který byl otevřen na úvod, když někteří z vás tady nebyli ohledně hlasování, které je na pořadu jednání ke stanovisku o mm, dohodě s eh, odstoupení Velké Británie. Bylo to otevřela to paní Šádemouze z SND s tím, že by se to mělo odložit a zelení s tím souhlasí, protože hlasování o tomto stanovisku by mohlo ovlivnit proces v Británii a tam je před volbami. Je to také v souladu s rozhodnutím konference předsedů, kdy bylo řečeno, že parlament nebude hlasovat nebo nebude dávat svůj souhlas, než dokud nebudou zavřeny Eh, mm, eh, věci v Británii. My, je to tedy jednoduché stanovisko dopisem předsedy a také se to dotýká hlasování, které máme teď na pořadu jednání, protože ne všechny eh, politické frakce tady jsou, tak jsem chtěla slyšet vyjádření všech politických frakcí, zda budeme hlasovat, nebo to odložíme, a nebo bude hlasování in camera jako kompromis a mm, do té, bude to pod embargem, dokud neproběhnou e, postupy Británii. E, stanovisko bude samozřejmě k dispozici, jinak budeme muset svolat nový, novou schůzi výboru jenom na to hlasování. Myslím, že všichni už teď slyšeli ta fakta a já bych eh, možná nejprve nechal paní Šaldemóze položit otázku, když jsme to mluvili o, eh, o tom mluvili při prořadu jednání, ostatní mohou reagovat. Jak jsem řekla, děkuji tedy. My bychom eh, preferovali to hlasování odložit na dobu po volbách, abychom nezasahovali do britských voleb což mm, dává smysl. A e, když jsem o tom mluvila dnes dopoledne, tak e, vlastně ne, ne, teď nebudou hlasovat až do ledna, že i IMKO by to mělo odložit to hlasování. Minimálně do doby po volbách je důležité, abychom respektovali volby, které probíhají v Británii. A jenom jako takovou uh, poslední možnost bychom mohli hlasovat kamera, ale navrhovala bych to odložnout, protože to dělají ostatní. Já se na to podívám tedy. Nemám za EPP. Děkuji, pane předsedo, jménem EPP, jménem Andrase Švába bych chtěl informovat o postoji EPP. To spočívá v tom, že bychom měli teď hlasovat a nikoli jako kompromis in kamera, protože všude jsou vždy nějaké volby a já si myslím, že bychom o tom teď měli hlasovat, abychom měli jistotu právní a ostatní další výbory to potřebují. Takže to je postoj EPP, abychom hlasovali tak, jak se plánovalo. Děkuji. Jménem Renew. Eh, takže hlasovat, odložit nebo kompromis. Paní Charanzová. Pardon, co je kompromis? In kamera hlasovat pod embargem do, do voleb. To je, myslím, dobrý kompromis. To můžeme podpořit. Pan Kolaja. My bychom to raději odložili z uvedených důvodů. My si nemyslíme, že by to vyvolalo problém to odložit vzhledem k tomu, že ty ostatní, ostatní výbory jdou stejným směrem. Myslím, že to je transparentnější to odložit, než hlasovat teď in camera, e, že z těchto důvodů bych to raději odložil. Ale in camera to by byla tady druhá možnost, kterou bych preferoval, paní Žeron. Děkuji. Já opakuji to, co bylo řečeno dnes ráno. Je třeba mm, zachovat kalendář a já tedy preferuji eh, hlasovat eh, in camera. Pan Wieland? My podporuje kompromisní řešení, ale můžeme eh, tedy žít i s tím odkladem. jménem GUE. Ano, my jsme pro hlasování a na, hlasova, návrh na eh, in kamera je dobrý kompromis. Uh, takže eh, hlasování které otevřené není to e, nemá e, podporu a je tady podpora e, hlasování pod embargem in camera, pokud jsem rozuměl všem tedy reakcím správně, tak to asi uděláme. Takže děkuji, takže jsme tři minuty spoštění. Ti, kdo tady nejsou, tak vás požádám, abyste odešli. Potřebujeme pár minut tedy na odchod.